kolegové. Srdečně vás vítáme zpět na naše zasedání. Vítáme. Eh, doufám, že vyslovím správně vaše jméno, paní Merko Egan Quinn z Evropského účetního dvora. A eh, všichni eh, všichni náležíme k zem, do země, kde momentálně nemáme vládu. Nevím, jestli je to výhoda nebo nevýhoda. Pro mne musím říci, že pro naši zemi eh, to bylo pro belgické předsednictví velice plodné. Toto je velice důležitá úloha a to jedná se o udělení absoluteria také pro eh, vaši oblast působnosti, paní komisařko. Měli jsme zde již několik vašich kolegů v našem výboru, byly to velice konstruktivní dialogy, velice eh, cílené připomínky. Navrhuji, aby pan Noak z účetního dvora eh, uvedl eh, své poznámky a také k výsledkům eh, Evropského účetního dvora. Potom eh, předám slovo vám, abyste na to mohla zareagovat a pak dostane opět slovo pan zpravodaj. Prosím. Takže doufám, že během odpoledne se k tomu připojí ještě do diskuze další kolegové. Eh, děkuji, pane předsedo, vážené členky a členové výboru Kokobu, vážená paní komisařko Gegenkvenová, eh, milá Majre, mohli, dámy a pánové. Je to potředí a pravděpodobně naposledy, kdy podávám zprávu tomuto výboru ohledně závěru kontroly EUD eh, v koncepční politice, koncepční oblasti výzkum, informační společnost, doprava a energetika v rámci prohlá- ujištění, eh, ehm, prohlášení ujištění. Já nyní budu mít na starost nebo mám na starost fondy soudržnosti a o tom budu podávat zprávu příště. Výdaje EU na tyto politické oblasti představovaly 8,9 miliard eur v roce 2009. To představuje celka 7,5 veškerých videů EU v roce 2009. Kapitola 5 naší výroční zprávy se především zaměřuje na výdaje na výzkum. V rámci této skupiny politik opravdu cirka 70 výdajů jde právě na výzkumné projekty v rámci víceletého, víceletých rámcových programů pro výzkum. Je, zde více jak 12 tisíc konečných příjemců, ale 250 největších z nich eh, dostává cirka 50 evropských prostředků na výzkum. Další hlavní kategorii výdajů jsou energetika a doprava, projekty v těchto oblastech v rámci programu Transevropské sítě. Většina výdajů na tuto skupinu politik je řízena přímo, zpravovaná přímo komisí, i když stále více jsou využívány výkonné agentury a společné podniky joint undertakings. Většina plateb, které byly vybrány jako vzorek pro kontrolu ze strany EUD, se týkaly rámcových programů. Především šlo o střednědobé a konečné platby v rámci šestého rámcového programu pro výzkum a zálohové platby pro sedmý rámcový program. Hlavní riziko pro zákonnost a řádnost výdajů v oblasti výzkumu spočívá v tom, že příjemci nadhodnotí eh, způsobilé náklady ve svých výkazech nákladů, které předkládají komisi k proplacení z evropského rozpočtu. Dále to riziko spočívá v tom, že tomu nebude zabráněno, že to nebude včas eh, detekováno či napraveno komisí. V roce 2009 eh, úřední dvůr zkontroloval vzorek 150 plateb a vyhodnotil kontrolní systémy zejména pro platby na výzkum, včetně pokroku při realizaci auditu či kontrol ex post v, ve strategii komise. Jaký je náš celkový závěr? Výsledek z kontroly v roce 2009 do značné míry potvrzuje zjištění z předchozích dvou let. EUD provedl odhad, že nejpravděpodobnější míra chybovosti je mezi dvěma a pěti procenty a vlastně blíže dvěma procentům než pěti procentům. EUD shledal, že 36 nebo 24 všech transakcí, které byly zkontrolovány, eh, postihla chyba. Ve 23 případech šlo o eh, střednědobé a konečné platby na výzkumné projekty, jak v rámci 6. tak 7. rámcového, rámcového programu pro výzkum. Eh, u kontrolních systémů, systémů dohledu které komise shledala částečně učenými je tedy komise shledala částečně učenými při zajišťování řádnosti pladeb. EUD eh, e se je vědom, stejně jako v loňském roce, eh, úsilí vynaloženého komisí na posílení svých kontrolních mechanismů a na zjednodušení eh, financování, režimu financování. To možná do značné míry vysvětluje snižování chybovosti v posledních třech letech. Nicméně to není záruka, že tento trend bude pokračovat podle, v rámci sedmého rámcového programu a v budoucích rámcových programech. Potíž při provádění eh, certifikace ex ante u eh, metodiky nákladů příjemců v roce 2009 může být vnímána i jako riziko v tomto ohledu. Dovolte, abych eh, vysvětlil závěry EUD. Hlavním zdrojem chyb je i nadále proplácení nadhodnocených personálních a nepřímých nákladů. Stejně jako v roce 2008 se většina těchto chyb týkala střednědobých a závěrečných plateb pro příjemce u kontraktu na výzkum u příjemců, kteří tedy předložili výkazy nákladů, které často byly doprovázeny eh, certifikátem auditora. EUD shledal u střednědobých plateb ve sedmém rámcovém programu podobné chyby jako u projektu v rámci šestého rámcového programu. Eh, při přeskumu kontrolních systémů jsme shledali, že za prvé eh, kontroly ex ante a kontroloři ex ante fungovaly tak, jak bylo zamýšleno, až na pár výjimek. Tyto kontroly ovšem mají svá omezení při detekování chyb, které musí být kompenzovány ještě dalšími formami kontrol. Dále, auditní certifikáty eh, neposkytly zatím potřebné ujištění. EUD shledal podobnou míru chybovosti u certifikovaných nákladových výkazů jestli jako v loňském roce. 43% z nich obsahovalo chyby. Komise se sice pokusila uh, racionalizovat systém auditní certifikace v rámci sedmého rámcového programu tím, že zavedla certifikaci ex ante pro, ex ante, pardon, pro nákladovou metodiku příjemců, ale EUD shledal, že tento, pro, tento systém se rozbíhá pouze pomalu. Eh, ke konci května 2010 pouze 25 z potenciálních 650 eh, způsobilých či oprávněných příjemců Eh, mělo certifikaci ex ante své nákladové metodiky. Někteří velcí příjemci preferují nepožádat o tuto certifikaci a tvrdí, že ten systém, tak jak byl navržen, nevyhovuje běžným účetním postupům eh, v daném odvětví a eh, v, ve výzkumných organizacích. Jak jsem již uvedl dříve, ten, tento aspekt si zaslouží Eh, dostatečný, dostatečnou pozornost, protože společně se sníženými požadavky na auditní certifikáty eh, v sedmém rámcovém programu se může zvýšit riziko u řádnosti, riziko z hlediska řádnosti výdajů v porovnání s šestým rámcovým programem. EUD eh, zjistil pozitivní vývoj při provádění auditní strategie ex post u šestého rámcového programu. Komise naplnila cílený počet kontrol pro daný rok, respektive auditu pro daný rok a pokračovala ve svém úsilí o zajištění koherentního a koordinovaného přístupu. První eh, audity v rámci auditní strategie sedmého programu rovněž proběhly. Dále eh, zpětné vybírání prostředků a finanční korekce, eh, ty výrazně zvýšily objem neoprávněných nákladů eh, zpětně získaných komisí, tedy vybraných komisí v roce 2009, ale eh, nevybrané částky také eh, vzrůstaly. EUD s uspokojením zaznamenal, že v roce 2009 komise začala aplikovat mechanismus sankcí, který je k dispozici u šestého rámcového programu. A konečně EUD shledal, že zpráva o výroční, zprávy o výroční činnosti a deklarace generálních ředitelů z DG pro výzkum, tren a ZG Info poskytují spravedlivé, spravedlivé vyhodnocení finančního řízení ve vztahu k řádnosti výdajů. A nyní na závěr naše doporučení. Mohu uzavřít tak, že budu apelovat na komisi, aby pokračovala ve své snaze o zajištění přísné aplikace efektivních kontrolních systémů, zejména aby zajistila, že certifikující auditoři jsou, kde jsou uvědoměni o kritériích nárokovatelnosti, tím, že bude proveden přeskum eh, fungování systému certifikace, eh, nákladových metodek příjemců a tím, že se sníží eh, objem nevybraných plateb, které mají být vráceny a že budou uvalovány sankce, kde je to nutné. EUD se domnívá, že stále zbývá prostor pro racionalizaci pravidel pro financování výzkumu. EUD vítá opatření přijatá komisí v tomto směru. Rád bych zdůraznil, že racionalizace a vyjasnění pravidel jsou důležité nejenom v zájmu řádnosti výdajů, jsou rovněž zásadní pro dosahování politických a koncepčních cílů EU. Děkuji za pozornost. Děkuji vám za Eh, to velice dobré schrnutí a nyní má slovo paní komisařka, prosím. <clears throat> Vážený pane Stasi, paní místopředsedové, vážené členky a členové výboru, eh, doktore Noaku, kolegyně a kolegové, jsem zde poprvé v naslyšení jakožto komisařka pro výzkum inovace a vědu a ráda bych eh, využila této příležitosti a ujistila váš výbor, že zdravé finance na oblast v oblasti výzkumu jsou jednou z mých hlavních priorit. Jsem tu dnes především proto, abych reagovala na připomínky obsažené ve výroční zprávě EUD za finanční rok 2009 a abych reagovala na dotazy členů vašeho výboru v souvislosti s touto zprávou EUD. Především eh, bych vás ráda ujistila, že neexistuje žádný vážnější názorový rozdíl mezi komisí a EUD. Eh, v zásadě tu analýzu sdílíme a naše eh, kontroly na obou stranách vykazují podobné výsledky. Eh, domnívám se, že výsledky, které jsme do posud dosáhli a které EUD eh, e eh, explicitně přivítal ve své zprávě a nyní také ve svém projevu pan Noak, jsou dobré. Naše chybovost se snižuje v průběhu let, i když EUD e uznává, že v mnoha směrech došlo ke zlepšení, stále ještě přetrvává mnoho nedostatků, které třeba řešit. Ty, tyto Problémy se týkají efektivnosti a spolehlivosti eh, auditních certifikátů, certifikace nákladových metodik příjemců, eh, včetně průměrných mzdových nákladů a snížení objemu nevybraných eh, plateb, které mají být vraceny a mm, uvalování případných sankcí. Pokud jde o spolehlivost auditních certifikátů. Musíme si uvědomit, že především se to týká šestého rámcového programu. Jak víte, potřeba auditních certifikátů se výrazně snížila u sedmého rámcového programu, tak, aby se snížila administrativní zátěž pro příjemce. A to do té míry, že eh, respektive pokud tedy auditní certifikáty stále existují, znamená to, že jsme museli přijmout určitá opatření, která zlepšují jejich eh, spolehlivost, týká se to externích auditů. EUD eh, e shledává u sedmého programu, u certifikace, eh, že třeba eh, že tady učiní určitá doporučení pro nákladovou metodiku pro příjemce. To se shoduje s vaším doporučením, pane předsedo, že bychom měli uznávat metodiku pro stanovení průměrných vznových nákladů, eh, která je v souhlase s běžným s běžným postupem v soukromém sektoru. Včera komise přijala rozhodnutí o respektive sdělení o krátkodobých notifikačních opatřeních, která mimo jiné zahrnují uznávání eh, metodiky průměrných vzdových nákladů, pokud jde o součást běžných účetních postupů příjemce a vychází se ze skutečných vzdových nákladů, které jsou zobrazeny v účetnictví příjemce. Pokud jde o eh, míru eh, vybírání dlužných částek, komise uznává, že v roce 2009 se míra respektive tady říká, že míra eh, vymáhání eh, částek, které byly vyplaceny neoprávněně, se zlepšila. Přesto to zůstává velkou výzvou. Já jsem si ovšem já jsem všem přesvědčena o tom, že eh, opatření, která jsme zavedli v prosinci 2009, zjednoduší a urychlí tento proces. Takové jsou tedy kroky, které jsme podnikli, abychom reagovali na konkrétní doporučení obsažená ve výroční zprávě EUD. A nyní mi dovolte, abych učinila několik obecných poznámek, pokud je o zdravé finanční řízení u výdajů na výzkum a vyváženost mezi důvěrou, kontrolou a poměrem nákladu a přínosu kontrol. V nedávných letech jsme dosáhli velmi dobrých výsledků, především díky aplikaci striktní kontrolní politiky, kde šlo o snížení chybovosti, reziduální chybovosti na eh, dvouprocentní práh závažnosti, který aplikují evropské instituce ovšem sebou to nese určitou cenu. Značné eh, lidské finanční zdroje na straně jak komise, tak příjemců byly nutné eh, k dosažení tohoto cíle a zároveň to vedlo ke stížnostem ze strany eh, akademické i podnikatelské sféry na nadměrnou administrativní zátěž. V této souvislosti naším prvním celkovým cílem tedy musí být další racionalizace u financování výzkumu. Jak opakovaně uvedl EUD a jak to i dnes eh, zde zopakoval pan doktor Noak, zjednodušená pravidla a postupy jsou nejlepší zárukou nižší chybovosti a atraktivního rámce financování. Na tom se všichni shodneme. Neměli byste mít žádné pochybnosti ohledně mé jednoznačné angažovanosti eh, ve směru další racionalizace. Jakmile jsem se stala komisařkou, eh, komise přijala zelení o zjednodušení, o racionalizaci rámcového programu pro výzkum. Zde byly nastaveny možnosti pro značnou racionalizaci i u aktuálního rámcového programu. To bylo zavedeno rozhodnutím komise eh, ze včerejška. Jde o Eh, obecné, ak, obecnou akceptaci průměrných mzdových nákladů a možnost eh, paušálních proplácení eh, nákladů manažerům malých a středně velkých podniků. U předfinancování a úrokovaných účtů, tak tam už to je ošetřeno u tříletého přeskumu finančního nařízení. Všechna tato opatření jsou v souhlase s doporučeními zprávy pana Karvalia o racionalizaci, což parlament přijal 11. listopadu. Budeme schopni navrhnout další radikálně zjednodušená pravidla a postupy pro eh, další eh, program eh, financování investic a, a výzkumu na základě přeskumu finančního nařízení při zohlednění návrhu obsažených v Karvalově zprávě budeme potřebovat podporu institucí, včetně parlamentu, eh, abychom toto zrealizovali. Eh, radikální racionalizace budoucích programů na základě jednodušších eh, finančních nařízení a postupuje je naším jednoznačným cílem, ovšem zároveň si musíme uvědomovat, že dopady aktuálních složitějších pravidel budou přetrvávat ještě několik let granty podepisované, podepisované podle pravidel 7. rámcového programu budou platit až do roku, respektive budou běžet až do roku 2017 i dále. To opatření, ta opatření, která jsme přijali včera, mohou snížit chybovost, ale jiná, jako rušení některých kontrol ex ante u 7. rámcového programu, mohou napo, naopak chybovost zvýšit oproti 6. rámcovému programu. Celkově tedy počáteční eh, eh, míra chybovosti u 7. rámcového programu eh, se nemusí nutně výrazně odchýlit od chybovosti u šestého rámcového programu. Znamená to tedy, že bychom měli přijmout stejnou kontrolní strategii jako u šestého rámcového programu? A jaké by to mohlo mít dopady z hlediska atraktivnosti našeho programu? Budeme stále schopni přilákat nejlepší výzkumníky z celého světa? a zaangažovat evropský průmysl a podnikatele, univerzity a další výzkumné instituce, abychom vytvářeli pracovní místa a růst? To jsou důležité otázky, které musíme zvážit a jsem proto velmi ráda, že e, z usnesení Evropského parlamentu o racionalizaci provádění rámcovo, rámcových programů pro výzkum plně podporuje zavedení tolerovatelné míry rizika pro oblast výzkumu. Tolerovatelná míra chybovosti pro výzkum někde v oblasti 2 až 5 by umožnila komisi zrevedovat svoji kontrolní strategii a zaměřit se výrazněji na cílené, na riziku založené audity a na prevenci a detekci podvodů na místo, na místo korekce eh, co možná maximálně objemu vydají na výzkum. Jak víte, eh, koncepce tolerovatelného, tolerovatelné míry chybovosti neznamená, že pokud je zjištěná chyba, nic se neděje. Eh, samozřejmě bude platit stejný princip, že budeme zpětně vybírat všechny eh, neoprávněně přijaté platby které budou zjištěny. A samozřejmě to neznamená, že pozastavíme svoji snahu dále snížit chybovost v budoucích programech prostřednictvím zracionalizovaných eh, nařízení, pravidel a postupů, tak abychom se dostali na práh závažnosti 2% nebo možná ještě níže. Děkuji. Eh, eh, Děkuji. Nyní má slovo hlavní zpravodaj, prosím. De commissaris direct op uw vraag reageert en dat we dan naar de collega's gaan. Wie vraagt overigens het woord? dat we dus eh, de, eh, de sprekers... Mm, paní komisařka by odpovídala okamžitě na vaše dotazy. Kdo by si chtěl dále vzít slovo, prosím? Nejdříve srdečně děkuji eh, a veli, také děkuji za intenzivní zodpovězení písemně předložených dotazů. Vyplývá také to, z toho to, co by mohlo vylepšit naši budoucí práci. Následně bych chtěl dát slovo panu doktoru Noakovi. A co se týče hlavních bodů kritiky, tak eh, bych se chtěl eh, v dialogu s vámi soustředit na určité body. Zejména se to týká znovu zapojení finančních korektur. To znamená otázka, proč v posledních letech eh, ta propast mezi tím, co te kritizovalo, co nebylo vyplaceno z správně a co se vyplatilo, se tato mezera stále zvětšovala. Jaké je eh, tolerovatelné riziko chybovosti a ke zjednodušení bych chtěla reagovat na to, co jste řekla a potom bych se chtěla zmínit o platebních modalitách. Nejdříve k těm finančním eh, korekturám. Účetní dvůr konstatuje, že ty korektury eh, vykazují pouze málo problémů a že není co k tomu dodat. Tato část kontroly je příkladná a v podstatě eh, se nedá vytknout nic ani generálním ředitelstvím. To běží vše dobře. Týká se to stejně tak i záloh. Co se týče ovšem kontroly ex post, tak zde konstatujeme a zjišťujeme obtíže. V posledních letech se tyto problémy objevovaly stále častěji, protože teď na závěr například hodně rámcových programů pochází e, z šestky a e, pak e, jsou to problémy, nečerpaných prostředků. E, to jsou problémy, které představuje také účetní dvůr. Ta mezera, která zde vzniká, má co dočinění e, s tím, že platby jsou opožděné. Čím později se vyplácejí po skončení projektu, o to nižší je pravděpodobnost, že opět ty peníze dostanete zpět. Proto se ptám, jakým způsobem vysvětlujete tuto mezeru která je stále větší a co můžete udělat proto, aby se tato časová období zkrátila. S tím, že výbor by měl kontrolovat bezprostředně po skončení projektu. Eh, řeknu to vše v jednom bloku a pak se zmíním také o tématu zjednodušení. Jsem velmi potěšen, že paní, kom, vy, paní komisařko, nastupujete do velice intenzivního eh, dialogu s parlamentem a zmínila jste se také o zprávě pana Carvalho. Eh, řekli jste, že by ve všech slyšeních by mělo dojít ke zjednodušení, ve slyšení s komisaři. To je vždy pěkné velké slovo, které dáme do prostoru. Všichni chtějí zjednodušení, ale když pak na konci dojde k realizaci, tak eh, jsme to velice často my poslanci, Eh, kteří požadují komplikovaná pravidla. To rád připouštím, ale velice často jsou to také především členské státy, které za složitý, se schovávají za složitými pravidly. pravidla to funguje tak, že národní eh, realizační agentury, také výzkumných programů, jsou velice potěšeny, že eh, jsou jedinými, kdo eh, rozumí těm složitým pravidlům. To je něco podobného jako katolická církev ve středověku, která byla tak složitá nebo se vyjadřovala tak komplikovaně, aby tomu věřící nevěřili. Právě zpráva pana Carvalho eh, ukazuje směr, správným směrem, ale co děláte vy, paní komisařko, proto, aby skutečně ty negativní příklady toho eh, složitého, té složité úpravy se zjednodušili. Jsem velice potěšen iniciativou inovativního partnerství. Není to žádný nový nástroj, ale je to technika, Eh, která by združovala eh, všechny eh, techniky týkající se nových programů. Ovšem je to zároveň velký úkol, protože existuje velké množství nejrůznějších podpůrných nástrojů, ale to není záležitostí k projednání v tomto výboru, ale pravděpodobně ve výboru ITRE pro výzkum. K tomu se přidává ještě to, že se musíme zamyslet také na modality eh, LAMSAMS, eh, to jsou ty zálohové platby. Zde už se snížilo riziko chybovosti, že se nezúčtovává podle jednotlivých hodin, ale prostě se udělá zálohová platba. My bychom mohli také použít bonusový systém. Eh, není to řešení pro všechny problémy, ale určitě by to byla možnost, jak silně zjednodušit věci. A teď už se dostáváme k tomu tolerovatelnému riziku chyb. Chápu váš přístup, že říkáte 2%. To znamená, že musím učinit celou řadu zajišťovacích opatření, abych zůstal na těch dvou procentech. Navštívil jsem vaše služby, vaši služebnu, udělal jsem si obrázek na místě a čistě z hlediska statistického musíte udělat tolik kontrol, že to nestojí jenom peníze, ale především také to nervuje ty kontrolované instituce a také je to odstrašuje. Máte pravdu, že to není jednoduché. Musíme najít cestu, která nám dovolí mít nízké riziko chyb a současně rozšířit kontroly tak, že už to nebude atraktivní eh, zajímat se později o eh, projekt z rámcového programu 7 či 8. Ve svých odpovědích říkáte, že bychom se omezili na zejména rizikové oblasti. A já se chci zeptat, proč už to neuděláme nyní, proč už se na to nesoustředíte nyní, na ty vysoce rizikové oblasti. Tak bychom eh, pravděpodobně mohli vyloučit i ty nejhorší případy. A proto vám se otevřeně říkám, eh, vedli jsme už předtím eh, určitá jednání. Tento výbor při eh, tolerované tolerovaném riziku chyb eh, chce zvýšit laťku. Eh, hovořili jsme to o tom v četných diskuzích, že v oblasti výzkumu je spíše možné zvýšit riziko, protože ten předmět výzkumu je velice obtížný, je těžko uchopit, těžko než třeba most, který se má postavit. Takže proto jsme ochotní o tom hovořit, ale musíte nám také naznačit, proč v minulosti už jste tyso, tyto vysoce rizikové oblasti eh, nepodrobili kontrole. To by byla bývala jedna z možností. Mám ještě konkrétní otázku ohledně eh, modalit eh, platby. Eh, tyto modality předpokládají, že i žadatel, který má, dejme tomu, oprávnění, je způsobilý, eh, částečně dostane peníze i o rok později. To je velice dlouhá doba. A Jestliže se to týká nějakého malého středního podniku nebo nějaké malé výzkumné, eh, výzkumného střediska, tak má opravdu s tím problém. Eh, čili ptám se, jakým způsobem můžete toto spoždění u kontrol zlepšit a stejně tak i ty modality platby, protože eh, účetní dvůr tolik toto nekritizoval, jako například eh, tu zálohovou platbu na konci. Takže zde prosím o vyjasnění. Ještě poslední bod, to je obecný bod. Evropský eh, výzkumný program FP7 eh, má na kontě 55 miliard eur. To je hodně peněz. Myslím si, že je to největší souvislý výzkumný projekt světa. A já mám problémy eh, to vysvětlit svým, nebo vykázat našim daňovým poplatníkům, co to konkrétně přinese. Čili more value for money. Co to je? To je obrovská mašinérie dotací a v tomto systému vidím ještě příliš mnoho příjemců, kteří se pokládají za součást systému, kteří stále chtějí nějaké granty, to znamená dotace, které nemusí splatit, i když výhodné úvěry by byly daleko lepší. Je zcela jasné, že Nesmíme ten systém změnit, co se týče základního výzkumu nebo eh, Evropské rada pro výzkum, to je vynikající záležitost. Tam se nedá, platit, eh, tam se nedá pracovat eh, s úvěry. Tam se musí pracovat s granty. A jinak máme obrovský problém. A proto vás prosím, abyste nám stručně načrtla, jak by se to dalo zlepšit tuto špatnou kvótu výstupu zlepšit eh, právě pro daňové poplatníky. Tohle, jaký je výsledek eh, evropské výzkumné politiky? Děkuji. Ik heb twee woordmeldingen. Ik heb uh... Mám zde dva přihlášené řečníky, pan Ivanov, paní Ivanova, pan Fjellner, pan Odi a paní Ayala Sender. Nikdo jiný? Takže mm, ještě jednou vám dám slovo, abyste mohla zareagovat na otázky pana zpravodaje. Děkuji a já se pokusím co nejvíce komplexně a nebudu hovořit příliš dlouze. Pokud jde o vymáhání, zpětné vymáhání plateb, eh, eh, takže zde v roce 2009 eh, ty částky se téměř strojnásobily a eh, to je kvůli tedy nové eh, té posílené strategii, kterou jsme zavedli 2007-2008, takže naše auditorská strategie umožnila nám, abychom i identifikovali ty neoprávněné náklady mm, a daleko ve větší míře, než tomu bylo dříve. Pokud jde o e, rámcový program 6, číslo 6, tak na roku 2000, koncem roku 2010 se zvýšilo množství těchto eh, částek, které se by mohly zpět a eh, tato snaha dostala nový impuls a nyní inkaso se čeká v roce 2011 a bude moci je potom dále realizovat v následujícím roce. Dovolte tři čísla. Pokud jde o ty smlouvy, které má na starosti DG Inovace, do konce roku 2008 jsme získali zpět 30 těchto nevrácených částek, což je zvýšení o 50 a je to v roce 2009 a 65% v roce 2010. Vidíte, je to správná tendence. To je velká zpráva dobrá zpráva a je důležité, abychom, nebo vy, abyste si uvědomili, že eh, na to se zaměřujeme, na tento trend, protože já dřív, když jsem pracovala na NKU našem, tak každý rok, když jsme diskutovali o zprávě, tak velká věc právě bylo vymáhání eh, neoprávněně vypacených částek. A teď pokud jde o zjednodušení. Největší eh, problém, o Mm, kterém se hovořilo, eh, o kterém hovořili jak tedy výzkumné ústavy, vědci, výzkumníci i podniky, je právě, že volali, apelovali na zjednodušení pravidel. Říkali, že ten rámcový mm, program znamená velké komplikace, byrokracii, velkou administrativu. A z tohoto důvodu právě řada výzkumných ústavů i podniků v, do, v dobrých ekonomických dobách se vědomě rozhodli, že se nebudou ucházet o čerpání z tohoto programu právě, že je to tak komplikované. To je velice smutné. To je eh, tedy smutná obžaloba byrokracie. A eh, to je něco, co musím řešit. A to musíme i uznat všichni, že je zde e, celá řada praktických zlepšení. Zjednodušení mm, v rámci toho příštího programu, nebo nejprve bych měla říci, že je třeba, aby e, bylo novelizováno finanční nařízení, což je i na vás zde v parlamentu, je to tedy na radě, abyste e, zjednodušili postupy a já jsem přesvědčena, že o tom začnete brzy jednat a brzy se to vyřeší. Eh, příští rámcový program. Zde možná, abyste si udělali představu, eh, jaké bylo naše rozhodnutí. Za prvé vytvořit eh, společný rámec pro financování vědy a výzkumu, jedna, jeden soubor postupů, pravidel, počítačových systémů, softwarů pro všechny nástroje, tedy zjednodušit Eh, eh, eh, ty komplikované režimy financování a určování nepřímých nákladů. A také se budou běžně používat účetní principy, podle kterých se budou vypočítávat personální náklady, například potom ty paušální platby, částky se budou používat, kde to půjde. Potom bude to financování založené na výstupech, na výsledcích. To je to, co chtějí vědci a jak jsem eh, eh, řekla, ale to nevyřeší všechny otázníky a problémy. Ale musíme prověřit, zdali v mm, konkrétních případech bychom nemohli použít takovýto přístup pro malé projekty třeba. Důvody, proč je těžké ex ante určit přesné náklady spojené s projektem a vyhodnotit, zdali eh, ty výsledky budou dosaženy a zdali potom reálně byly dosaženy, tak závěrem zde my eh, musíme rozvinout, eh, vyvinout eh, lepší systém úhrady nákladů. Dále mm, mm, ta, to únosné riziko chyb, to je živá diskuze, pokud vím, kterou zde vedete v tomto výboru. Není dobré říci, že Eh, eh, již to je teď jinak, protože teď se zaměříme na velké riziko a eh, velké projekty. To neznamená, že bychom zapomněli na minulost. Ne. Abychom dosáhli těch 2%, tak musíme jít cestou těch malých příjemců a podívat se na ně, na ty malé příjemce také. A já si myslím, že asi by bylo prospěšnější, kdybychom v úsilí se zaměřili, tedy naše zdroje, pracovníky, abychom e, zaměřili, abychom je nasměrovali na ty velké projekty, protože vědci a výzkumné ústavy nám říkají, ano, to je velice těžkopadné a to je odrazuje. Odrazuje to vědce a e, podniky od e, toho, aby se ucházeli o programy a e, nyní ty granty, to je ten průměr jednoho roku, ale na národní úrovni tam e, méně než rok, to se aplikuje pouze na jednotlivé konkrétní instituce a pokud jde o ty e, komplexní partnerské programy, tak tam ta čísla víceméně jsou srovnatelná s tím, co máme v tom našem rámcovém programu. Třeba Němec, eh, DFG, Německá výzkumná rada, tam má eh, růz, různé projekty s mnoha partnery a tam potřebují více než rok, eh, když mm, mezi tím, než tedy mm, předloží podání a než podepíšou smlouvy. A to třeba ať jde o výzkum na lidech nebo na zvířatech, tak to znamená alespoň dva roky, než se podepíše smlouva a, pro, a sedmý program. Co to znamenalo pro daňové poplatníky? Znamenalo to efektivní vynakládání prostředků. O to jde právě tedy teď v dobách úsporných balíčků, kdy členské státy přijímají velice tvrdá ekonomická rozhodnutí, která mají obrovský dopad na občany a na daňové poplatníky. A jaké jsou výstupy? Například mm, ta eh, facilita pro sdílení rizik. Bylo nám řečeno, že to vede k vynikajícím výsledkům v Evropské unii, ale e, ty výsledky nastaly, až když jsme provedli e, průběžné hodnocení, až tehdy jsme dostali konkrétní čísla, která jsme tak potřebovali. A ta nám ukazují, že na každé investované euro které se do tohoto investuje, dostáváme 40 euro. To je vynikající poměrový ukazatel, se kterým je třeba pokračovat a použít to, využít jako příležitost do budoucna větší efektivita díky těm programům excelence. Například nedávno eh, jsme měli Nobelové, nositele Nobelové ceny a potom mobilita. Mobilita to je velké téma pro vědce a je evidentní, že to je něco, co jim prospívá nejvíce. Asi možná teď bych mohla uzavřít eh, tuto část, protože vím, že jsme pod časovým tlakem a určitě k dalším tématům se dostaneme později. Děkuji paní Ivanova, děkuji pane předsedo. Já chci poděkovat paní komisařce, že za námi přišla. Slyšeli jsme dobrou zprávu od účetního dvora a to je e, snížení chybovosti, ale pořád e, e, tedy ten poměr zpětně vymožených částek, to je něco, co nás zneklidňuje. I to zdůraznil náš zpravodaj na rok 2007, 2008, to bylo 51%, eh, mm, které se vymohly zpětně a v roce 2009 to bylo jenom 47% zpětně vymožených částek. A jaká opatření hodlá přijmout komise, aby se situace zlepšila? Eh, mm, v jedné z vašich odpovědích uvádíte, eh, že Eh, eh, tam budou ty korekce těch paušálních eh, částek a že budete používat ty globální příkazy k, k vymáhání částek. A jak to funguje, ty korekce? aby skutečně eh, se eh, řádně vrátily eh, ty částky, které byly neoprávněně vynaloženy na úhradu nákladu a um, takže proč to procento teď je menší v roce 2009 než předtím, i když to, co říkáte, je sice povzbudivé, ale v roce 2010 zase je to mm, větší částka, ale můžete nám vysvětlit, jaký byl důvod v roce 2009, co se stalo? A potom malé střední podniky. Jedna otázka na ně. Co dělá komise, aby e, zlepšila přístup těchto podniků k, mm, k rámcovému programu a k jiným fondům? Mm, hodláte mm, přijmout další nějaké programy, abyste jim umožnili přístup k čerpání těchto prostředků? Děkuji paní Ayala Sender. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní komisařce za informace, které nám poskytla eh, v odpovědích na, dotazních, na dotazník a i eh, děkuji eh, za ty komparativní informace ohledně lhůt a mm, ohledně toho, jak je to komplikované v členských státech poskytovat podobné granty, a, protože svět vědy a výzkumu Eh, to má komplikované. Často my vidíme z toho tu evropskou byrokracii a neporovnáme si to, jak je to v členských státech s tímto i tam. Vědci musí eh, čelit a eh, řešit ty problémy toho, že tento finanční svět je tak komplikovaný a mm, mm, mm, já jenom bych se chtěla zeptat zde vy eh, v komisi si mm, děláte takovou komparistiku, porovnáváte si ty výzkumné, eh, eh, výzkumná centra, výzkumné ústavy a mm, říkáte, že to trvá, než někdo předloží žádost a než se podepíše smlouva. A také i zkoumáte a studujete ty dobré postupy, ty best practices, Mm, mm, e, e, a e, snaží se podle toho upravit komise ty své finanční mechanismy, aby se adaptovala tomuto světu vědy a výzkumu. A třeba mm, máme zde určité know-how, třeba z rozvojové, pom- z rozvojové pomoci a další know-how máme a, a dobré příklady, takže je zde eh, tedy ta naše možnost vytvářet efektivní systémy řízení eh, v takovém komplikovaném programu a tak zajímavém programu, jako je tento rámcový program, tak hm, ptám se, zdali bychom eh, mohli zde se inspirovat tímto a dále, pokud je o vymáhání, recovery, zpětné vymáhání částek, zde potřebuji to vysvětlit. Až do posud Mm, to mm, zatím nebyl nějaký systém vlastně, jak vymáhat eh, zpětně tyto eh, eh, částky a nebylo možné tedy určit, identifikovat, zdali vůbec je mm, možné tyto částky vymoci zpět. A nyní máme systém, který funguje, alespoň tak já to jsem pochopila, poněvadž se zvýšil ten podíl těch vrácených částek a já myslím, že tady z toho vyplývá, že je třeba nejprve ale lépe vynakládat tyto prostředky a potom je třeba mít dobré mechanismy, abychom dostali zpátky ty částky, které byly neoprávněně vyplaceny. A já se ptám, zdali eh, bychom mohli skutečně eh, vyslat tuto dobrou zprávu, že komise zavedla takový systém eh, v oblasti vědy a výzkumu a že se jí daří vymáhat peníze daňových poplatníků a mm, Eh, takže pochopila jsem to takto. Nefjellner? Pan Filner, moje otázka ohledně doby, která vyprší, než je podepsán grant, už byla zodpovězena paní komisařko. Pan Ody, děkuji, pane předsedo. V Evropské unii máme eh, patrně nejlepší vědecko-výzkumnou obec a přitom se nám podařilo dosáhnout eh, velkého nedorozumění mezi, mezi výzkumníky a Unii. A já vám chci poděkovat, paní, paní komisařko. Já si pamatuju, že eh, během vašeho slyšení na post komisařky jste učinila slib racionalizace, eh, když jsme se vás tázali na to téma. A svůj slib jste dodržela. Patříte k těm politikům, kteří své sliby plní, kteří prostě Eh, jejich slova odrážejí jejich činy a vice versa. Pokud je o tolerovatelné riziko chybovosti, hovořili jsme o tom již dnes dopoledne. Já si myslím, že je třeba rozlišovat eh, mezi tolerovatelným rizikem chybovosti, eh, což je koncepce v oblasti řízení u Evropské komise v její oblasti řízení. Od Eh, práhu pro, notifikaci, práhu pro notifikaci, což je eh, pojem z oblasti auditu a uplatnění EUD. Já si myslím, že je třeba rozlišovat mezi těmito dvěma pojmy a kritérii. Také slovo závažnost, materiality anglicky, to nemá úplně stejný význam někdy, když to překládá do jiných jazyků. Takže třeba opravdu pečlivě rozlišovat mezi těmito přesně definovanými pojmy a pokud je o tolerovatelné riziko chybovosti, tady vedeme diskuse. Já si myslím, že bychom měli vést dialog, tak abychom nalezli řešení samozřejmě pro budoucnost, ale také a tady eh, vás žádám, aby komise finanční služby se zaměřily i na minulost. Je třeba provést správnou bilanci minulosti, tak aby se narovnaly vztahy mezi vědeckou výzkumnou obcí a EU. Eh, dále, začínáme diskusy o příštích finančních výhledech a jak vy dnes vnímáte členské státy eh, v diskusích, eh, tady jsme trošku v oblasti absolutoria, ale eh, které tedy chtějí více europeizovat oblast výzkumu. Členské státy dnes mají, respektive mají tuto možnost europeizace výzkumu. Členské státy dnes mají finanční potíže a začíná se objevovat myšlenka, že EU a členské státy společně komunitarizovat některé věci ve veřejné oblasti. Domníváte se, že je možné dále a více europeizovat výzkum? Děkuji a v neposlední řadě paní Gresle. Děkuji mnohokrát. Celé tyto apely týkající se tolerovatelného rizika chybovosti, tak musím říct, eh, to nepokládám za eh, tak dobré. Je to pěkné pro komisi, ale my máme především na mysli také Eh, ty, kdo jsou příjemci. Ovšem měří to byrokraticky, tak jako dosud. Pro komisi to bude lepší, protože tak, jak to leží, ta koncepce není na stole, tak eh, to nám bere veškerý eh, prostor pro manipulaci Kdybychom eh, zahájili například eh, těmi třemi procenty, tak by to pro komisi nebylo dobré. Když budeme u čtyřech procent eh, tolerovatelného rizika, tak musí komise odstoupit. Takže předtím chci pouze varovat. My máme pouze zelenou nebo červenou a to znamená, že bychom měli v tom řádu ohledně rozpočtu najít nějakou lepší úpravu. Eh, když hovoříte o reformě eh, řádu eh, ohledně rozpoč- jednacího řádu ohledně rozpočtu, tak myslím si, že velká reforma je velice složitá. Eh, máme velké problémy v oblasti výzkumu a je tam pouze několik málo úprav, které jsou zaměřeny na výzkum. Ty jsou důležité, ty budeme také podporovat, ale celkově je překvapující, jak eh, nízká je stižádovost, eh, stižádostivost, eh, co se týče Streamline, zjistili jsme, že existují nejrůznější vrstvy eh, pravidel, navzájem si některá protiřečí. Máte například také úpravu sektoru, ani přitom nemáte obecná pravidla. Pravidla, která platí pouze pro určité sektory, ty by mohly odpadnout. Takže E, jde o to, že nebudeme potřebovat e, v rámcovém programu e, týkajícího se výzkumu už žádné další úpravy. Jsem zvědavá, co si o tom myslíte a nakolik jste zde ochotni se toho zúčastnit, spolupracovat. Děkuji. Slovo má paní komisařka, prosím. Um, chairman, can I start? Děkuji, pane předsedo. Pokusím se projít dotazy v pořadí, v jakém byly položeny. Nejprve pokud jde o zpětné vybírání neoprávněných nákladů, jaká další opatření plánujeme v této oblasti. Eh, vydali jsme sdělení, ta minulá komise, bylo to v prosinci 2009, a tehdejší komisař přijal opatření pro výrazné zjednodušení a urychlení zpětného vybírání eh, neoprávněných prostředků, zejména po extrapolaci auditních výsledků na neauditované projekty u stejného příjemce, pokud tam evidentně docházelo k systémové chybě, systematicky tedy k chybě. Čili namísto eh, detailních eh, kalkulací smlouvu po smlouvě eh, se nyní příjemci mohou zvolit možnost paušální korekce u neauditovaných projektů. A tuto možnost již zvolila řada příjemců s uspokojivými výsledky. Komise bude využívat takzvané globální příkazy k, k zpětnému získání prostředků, čím se harmonizuje ten systém zpětného získání prostředků a rozdělíme to do, do různých skupin nároků, tím se zjednodušuje postup jak pro komisi, tak pro dotčené koncové příjemce. Pokud je o malé a středně velké podniky, co pro ně děláme? Malé a středně velké podniky jsou pro komisi obrovskou prioritou zejména proto, že jsou páteří evropského průmyslu, také proto, že často to jsou právě tyto podniky, které si nejvíce stěžují na nedostatečnou racionalizaci pravidel. Kromě toho, co činíme v této věci obecně, pro malé a středně velké podniky musíme činit konkrétní věci, které je přilákají do toho programu. Eh, jak víte, máme tu 15% hranici, ještě eh, tam nejsme, blížíme se tomu. Eh, speciálně potom u oblastí, které jsou obzvlášť atraktivní pro malé a středně velké podniky. Na to se musíme zaměřit. Dále dedikovaná opatření, která pomáhají eh, těmto podnikům eh, vrátit se do toho programu, pokud je opustili, anebo podnikům, které do něj chtějí vstoupit poprvé. Nakonec, pokud si přejeme větší účast malých a středně velkých podniků na výzkumných programech, musíme prostě zjednodušit situaci. To říkali úplně všichni členové vašeho výboru. Já jsem eh, zjistila od eh, minulého února, že nejsložitější věc na komisi je provádět racionalizaci. To je to nejobtížnější. Už se o tom dlouho hovoří a můj předchůdce, pan komisař Potočník, eh, se velmi snažil zavádět různé prvky racionalizace. Nyní je to oblast, které je přikládána nejvyšší politická priorita a samozřejmě Evropská rada 4. února eh, to také bude projednávat a předseda Evropského parlamentu, pan Buzek, bude přítomen a pokud vím, pokud jsem slyšela od jeho spolupracovníků, chce být eh, velmi tvrdý, eh, pokud je o tuto oblast také konsistentnost. Eh, racionalizace také znamená, že věci jsou nastaveny konsistentně v rámci celé komise. Takže například pokud jste příjemce a jste ve styku s různými generálními ředitelstvími, je důležité, aby situace byla konsistentní. Aby byla konsistentní, jakým způsobem je program realizován a jak je také to všechno potom řízeno. Můj generální ředitel tady velmi intenzivně spolu s jeho kolegy, generálními ředitelstvími, eh, řediteli, kteří nějak zasahují, jejich kompetence zasahují do oblasti výzkumu, aby právě eh, vznikla, panovala takováto konsistentnost, to předpokládám uvítají malé středně velké podniky a všichni další účastníci. Eh, Tolerovatelné riziko chybovosti. Samozřejmě pan komisař Šemeta s vámi spolupracuje v této věci, já si cením té spolupráce Eh, mne samozřejmě tato otázka specificky zajímá. Vím, že by to bylo velmi důležité pro všechny naše vědce a badatele v EU. Vím, že došlo k určitým nedorozuměním. Eh, my se velmi snažíme, eh, naši pracovníci spolu s komisařem Šemetou se velmi snaží vyjasnit tato nerozumění a máme velký zájem o úzkou spolupráci s členy vašeho výboru, tak abychom tuto věc zrealizovali Členské státy čelí finančním potížím a zdá tedy, zde jsou nějaké možnosti, podle mého, kdy členské státy by propojily své rozpočty s činností komise. Já si myslím, že je velice důležité, že evropský, aby byl evropský prostor pro výzkum eh, dokončen a začal fungovat v roku 2014. Protože zatím panuje velká roztříštěnost, zdvojování činností, v celé EU. Ale musím říci jednu věc. Pokud se podíváme na všechny členské státy, které zavádějí neuvěřitelně přísné úsporné balíčky, škrtají v rozpočtech, tak musím říci, že u těchto členských států Přesto došlo k zachování výdajů na výzkum nebo dokonce k navýšení těchto výdajů. Pokud se podíváme na velké členské státy jako Německo a Francii, tam došlo opravdu k výraznému navýšení v posledních rozpočtech u výdajů na výzkum. A vždycky také dávám za příklad Finsko. Ehm, vím, že vy tak také často e, činíte. V 90. letech, kdy Finsko mělo obrovské hospodářské potíže, e, tehdejší vláda přijala rozhodnutí, že provede škrty v jiných oblastech, ale je si vědoma toho, že Výzkum je oblast, která přináší pracovní místa a, a, a růst díky inovacím a proto je třeba zachovat a dokonce zvýšit výdaje na výzkum. Já dávám příklad, tak, tento příklad také, když hovořím s ministry pro výzkum v radě. Ale nakonec eh, sama vím za své zkušenosti jakožto ministrině, že pokud premiér, tedy ta hlavní osoba, která rozhoduje, pokud neschledá, že toto je strategická oblast pro budoucnost země, pokud se to nestane skutečně prioritou a nemá to eh, stejnou angažovanost a podporu od jiných ministrů, tak eh, a stejně tak si myslím, že tady je obrovská příležitost 4. února na Evropské radě, eh, to znamená schůzce hlav států šefů vlád, vyslat ten signál, že výzkum, který výzkum a inovace jsou velkou prioritou. Nejde o nástroje, nejde o konkrétně nástroje, nejde o nějaký malý dílek celé skládačky činnosti komisa, že jde o samostatnou vlastně hospodářskou politiku. A já si myslím, že v době hospodářské krize musíme dávat naději evropským občanům a musíme ukázat, že zatímco sice let, kde škrtáme, Eh, tak eh, přece jenom se staráme o to, aby na konci toho tunelu bylo světlo. A já si myslím, že takovýto signál od Evropské rady by byl opravdu velmi důležitý. Revize finančního nařízení, tady samozřejmě chápu eh, ty potíže, které se s tím vážou. Já samozřejmě apeluji na všechny strany, aby v této věci spolupracovali protože toto skutečně může, jak o tom hořela paní Gresle, přinést další racionalizaci a zjednodušení, ale jedině revizí finančního nařízení můžeme právě zrealizovat ty konečné finální prvky racionalizace, které potřebujeme, tolik potřebujeme. Eh, já se, mě velice mrzí, pokud máte pocit, že někde chybí ambicioznost, protože eh, hlavní eh, věc, když jsme vytvářeli tu takzvanou vlajkovou loď Unie, Eh, tak jsem říkala, že potřebujeme opravdu vysoké ambice, nejenom v rámci komise, ale i ve vztazích s radou a s parlamentem. Chci, aby byla podpora pro tuto velkou ambicioznost. Eh, pokud se tak tady zatím neděje, je to škoda. Eh, SM, eh, malé a středně velké podniky také musí zůstat naší prioritou, stejně jako to, aby se výzkum stal samostatnou politikou a eh, snažíme se tedy, máme stanoven ten 15% cíl a přejeme si, aby se nám malé a středně velké podniky vracely nebo nově přicházely do rámcového programu pro výzkum. Tím se, myslím, zareagovala na všechny hlavní dotazy a vím, že chcete, abych nehovořila příliš dlouze. Pokud ještě má středně velké podniky, program Eurostar eh, se ukázal být velmi úspěšným, eh, budeme se snažit o další rozvoj a také se domnívám, byla jsem totiž přítomna předávání Nobelovy ceny, eh, kde byla udělána Nobelová cena příjemci grantu našeho programu ERC a nebylo to příjemné, když pan profesor Eh, měl svůj proslov, protože to byl vlastně útok na EU, na administrativní zátěž, na tu zbytečnou byrokratičnost. A už bych nikdy nechtěla být znovu v této situaci. Chci mít jistotu, že za mého funkčního období na komisi skutečně budeme s vaší pomocí eh, s vaší pomocí skutečně zajistíme zásadní racionalizaci situace, zjednodušení situace pro ty tisíce příjemců z našich programů. Děkuji, paní komisařko, je to velice dobré slovo a krátce bych se podíval, jestli eh, všichni obdrželi odpovědi na své dotazy. Jste spokojeni? Jste spokojeni s těmi odpověďmi, které jste dostali? Paní komisařka je tady ještě mezi námi a proto můžeme ještě eh, položit dodatečný dotaz. Prosím, Ingeborg. Já prostě mám ráda politické řeči, ale musí mít také určitou hodnotu. Paní komisařko, problém to je ta spousta pravidel, protože eh, v těchto nejrůznějších pravidlech a úpravách eh, to není tak eh, problém, ale jsou to Eh, pravidla, která jsou v protimluvě, která si protiřečí. A potom dále interpretace, eh, kterou vždy dodávají vaše služebny. V tomto smyslu jste nic neudělali. Naopak, opět eh, Systémy jsou založeny po roce 2014, to znamená osmý rámcový program, že máme opět sektorově zaměřené úpravy, Eh, pro každý sektor samostatně a je to zase něco jiného, než to, co je eh, v řádu pro rozpočet. A Jestliže tento problém, dokud nebude upraven, tak nevěřím na nic, prostě pak nemá nic eh, smysl. To je stěžejní problém. Ty protiklady v sobě, ty nejrůznější předpisy, které musíme zohledňovat. Co se týče struktur samotných, tak ISF, ano, prostě Eh, musí to být, eh, co se týče pravidel, tak to musí být eh, těm příjemcům nebo žadatelům rozdáno na stránce a půl, aby to bylo srozumitelné. Je to složité, ale dokud tento bod nebude vyřešen, tak je mi líto, co se týče toho tolerovatelného rizika, tak to nám to nepomůže dále. A musím říct si, že je to pro mě opravdu velké zklamání, že zase všechno zůstane tak, jak to je. Ik denk dat het is dat... Eh, Myslím si, že nejlepší bude, když ty dvě dámy ještě trošku eh, spolu zůstanou a že nebudeme prostě prohlubovat eh, ty poznámky týkajících se politiky. Takže prosím, ještě má pan zpravodaj slovo. Musím říct něco jiného. Jsem nadšen tím zápalem, s jakým zde vystupujete, protože vidím, že opravdu chcete věci změnit. Eh, Milá Inge, právě se chystáme věci právě v oblasti politiky pro výzkum změnit. Právě eh, paní komisařka dříve, auditorka účetního dvora, eh, je schopná, ochotná se tohoto tématu ujmout. A také parlament proto připravil podmínky. Máme zprávu Carvalho a my polovina to, co je v té zprávě, to pochází od Inge samotné. Ano, já to vím. Já nežiju v Banensku, Württembersku a zejména ve Württembersku, tam odtud eh, Inge pochází. Tam je hodně lidí, kteří tvrdě pracují, ale na konci dne zůstávají trochu pesimisty. Uh, takže já jsem z toho Sálanska, kde lidé eh, vychutnávají život a eh, jsem přesvědčen, že vy to zvládnete, paní komisařko. Já jsem pokládal tu poznámku Risk Shared Finance Facility velice důležitou. Jestliže ty pozitivní věci, které jste popsala, to znamená ten pákový efekt 15, hovořila jste téměř o 40 pákových efektech, myslím si, že co se týče těch sdílených rizik, dnes dopoledne jsme hovořili také o EIB, tak eh, myslím si, že to je opravdu velký pákový efekt a musíme se zamyslet nad tím, jak v budoucnu budeme eh, tyto prostředky kombinovat eh, že ne to, co je dnes podáno jako grant, musí být, zůstat na věky grantem. Může být také výhodná půjčka. Také Inge, co se týče rozpočtového výboru, tak ta miliarda, kterou jsme dávali do RASFF, tak jestli je nedáme někam jinam, protože to by bylo přece jenom 500 miliard pro trh, ale byly by to úvěry. To už tady potřeba se šlavo, ale bylo by to opravdu mega program pro zjednodušení. Takže eh, momentálně pracujeme na střednědobé eh, revizi Evropského programu pro výzkum. Z toho něco bude a já každopádně jsem potěšen, že Paní komisařka dnes eh, prohlásila, že je ochotna ke změně paradigma. A když se na, takto budeme postupovat, tak se velice těším na dobrou spolupráci. Děkuji a zde máme ještě paní komisařko, chcete se k tomu vyjádřit? Nemusíte, prosím. No. Paní Gresle eh, eh, mluvila o těch důsledcích pro rámcový program 200 tisíc auditů jsme museli provést v rámci šestého programu, pardon, 2 tisíce jsme jich museli provést a teď 5 tisíc jich musíme provádět. To je ten důsledek. A víte, komplikace, byrokracie, velké administrativní břemeno, to nepřišlo jen tak eh, přes noc. Ne, eh, to eh, nikdo eh, nenaplánoval jako takovou to administrativní noční můru. Ne, to se tak vyvinulo. V průběhu let tam se něco přidávalo, ad hoc různé věci, všichni, všichni dohromady, i komise, i parlament eh, a rada, takže my všichni musíme teď spolupracovat, abychom tuto administrativní zátěž snížili. To, není, to nejsou politické řeči, to lituju, když to slyším. Ne, já to znám z životní zkušenosti. Za poslední měsíce jsem viděla, jak mm, mm, jsou rozčílení vědci a vědecké ústavy, jak je to štve. Mm, já nechci se pouštět do německé politiky, do těch eh, jaksi eh, eh, sporů mezi jednotlivými spolkovými zeměmi, ne, ale já se zavazuji, že se budu snažit nalézat řešení ve spolupráci s vaším výborem, abychom snížili byrokracii, aby se věci zracionalizovaly a já si myslím, že společný strategický rámec je správným krokem tímto směrem a také jsem přesvědčena, že finanční nařízení bude takovým rámcem pro společná pravidla a já bych na vás apelovala, abyste také pracovali tímto směrem a věřte, že budete mít moji podporu, stejně jako podporu účetního dvora. Děkuji. Eh, Děkuji, paní komisařko, to byla vaše eh, první eh, slyšení v tomto výboru, alespoň jakožto úřadující komisařka. My jsme vás už znali z účetního dvora a také z vaší profesní minulosti. Děkuji vám za váš příspěvek. Bylo to opravdu velice plodné odpoledne dosud. A Teď jsme to slyšení komisářů ukončili. Pane zpravodaji, máte vše v ruce. Do 7. února máte čas, abyste předložil návrh zprávy. S napětím to očekáváme a pak z toho musíme vyvodit eh, konsens. A neměli by se tam zdůrazňovat eh, vnitrostátní rozdílnosti v Německu. Eh, pak bychom museli hovořit také o belgických eh, diferencích a eh, o tom bychom nechtěli příliš hovořit. Takže tím bych tento bod uzavřel. Děkuji vám, paní komisařko. Krátce přerušíme zasedání, aby paní komisařka mohla sál opustit. A pak přejdeme k poslednímu bodu našeho pořadu jednání. Yeah. Ik zou, eh, ik zou willen starten. Takže bychom začali. Kunnen, kunnen de mensen die de, de EVP-groep eh, vertegenwoordigen. Eh, ti, kteří zastupují skupinu EPP, můžete prosím sem podívat se, zda již je zástupce na místě, eh, protože Ingeborg je zpravodajkou pro eh, rozpočtový výbor a pro nás je to pan Rivelini. Máme eh, je, následně ještě další zasedání, takže bych chtěl začít. Není Pan Rivelini se snad připojí později. Takže nyní bych chtěl požádat jednotlivé zástupce frakcí, aby tento bod, až bude eh, zakončen, tak eh, na půl šestou se plánuje zasedání koordinátorů. Kdybychom byli hotovi dříve, tak eh, bych to za starou chtěl hned na to navázat. Takže ti, kteří vidí, že jejich koordinátor zde není, tak prosím, postarejte se o to, aby přišel trochu dříve, abychom mm, mohli potom rychle začít. To naše zasedání máme před sebou také dlouhý pořad jednání. Tlumočníci jsou k dispozici do 18.30. Takže Ingeborg, prosím, bodu 12, první eh, informaci o stavu věci. Děkuji. V podstatě ta dělba práce byla jasná. Omlouvám se, že to zde musím něco k tomu podotknout. Den před Vánocemi jsme dostali pěkný dárek a to nový návrh. 2010 eh, 0815. To znamená, že to může, to 0815, tak říkáme v Německu, že to může být všechno možného. Je to dobrá věc, schrnuje to vše, co se týče Lisabonu a to, co předložila komise jako recast. E, včas jsme proti tomu byli, protože jsme domluvili tříletou revizi a trvalo to sedm měsíců, než jsme komisi přesvědčili o tom, že skutečně dříve nezačneme, než stáhne svůj recast. Eh, než eh, splní to, co jsme spolu domluvili. Eh, klasický recast znamená, že komise může upravit to, co ty články, které sama také Eh, sepsala. Znamená to nyní, že vše je otevřeno, máme co dočinění s velkou reformou. Zhruba 190 eh, článků eh, rozpočtového řádu komise změnila. Máme zde celou řadu pozměňovacích návrhů ze strany komise a uvedli jsme celou řadu nových ustanovení to, co je zejména nápadné, bych chtěla vytýčit především z úvodu. Komise eh, navrhu pověřila novou eh, organizaci instituci eh, kontrolou rozpočtu. Co chce komise vlastně dělat sama? Možná by komise mohla být něco jiného než pouze takový zábavní park, mohla by také trochu pracovat. A chtěla bych zde říci několik eh, kritických poznámek. Máme pověřence Evropské investiční banky EIB, eh, který má implementovat eh, rozpočet. Zde jsou určité věci, které byly zavedeny nově. Poprvé máme co dočinění s finančními nástroji. To, co už také náš kolega zmínil, máme zde jednu miliardu zisků na volném finančním trhu. 50 miliard takže mohu říci, že to bude fungovat pouze tehdy, jestliže budeme mít také zohledněna patřičná rizika, čili tato částka Eh, by měla být nějakým způsobem ručena, v, mělo by se za ní ručit v tom rozpočtu. A evropský rozpočet je k něčemu jinému, než eh, aby eh, fungoval jako velký investor. Takže jsou zde důležitá strategická rozhodnutí a mohli, měli bychom o tom také v klidu uh, se poradit. Článek 23-24, to je stará, staré číslování, bohužel se něco změnilo, protože byly uvedeny nové články, jsou zde transfery a chtěli bychom navrhnout, aby u těch transferů se zachoval současný systém. Prahové hodnoty, eh, to vlastní rozhodnutí dělá komise z 10% na 15% a ze 30% na 35%. Potom u tolerovaných rizik eh, máme eh, jsme také již o tom hovořili, je to nástroj pro řízení a informace a my bychom navrhovali, aby parlament zde stanovil určitý práh. Co se týče Eh, udělal eh, absolutoria, tak eh, zde bychom měli každopádně, to ne, je jasné, ale každopádně, co se týče rizik, to bychom měli zohlednit. A možnosti nebo dobrovolnost. Článek se rozděluje na přímé, nepřímé řízení a sdílené řízení. Momentálně máme pět forem řízení, například eh, také řízení mezinárodních organizací, společný management nepřímý a tak dále. Čili pět eh, forem řízení eh, niž, redukuje komise na dvě formy, přímý a nepřímý management. Čili zde máme také speciální zadání, a komise si eh, stěžuje, eh, jaké úkoly má jejich eh, manažer, čili komu deleguje rozpočet. Zde hovoří o zadáních pro tyto manažery, pro tyto vedoucí a vyjímá z toho agentury, které spadají do absolutoria. Agentury Eh, vlastně nemusí skládat účty eh, komisi, ale nám. Eh, byla by to velkorysá delegace, která jako přeskum těchto úkolů bychom měli dělat my, ale já si myslím, že toho schopni nejsme protože přece jen bychom měli mít nějaké doporučení komisi. Momentálně se zabýváme oblastí účetnictví, zda ještě potřebují eh, dodatečné informace pro absolutorium. Eh, právě eh, se chystáme sformulovat informace, které každopádně musíme dostat a také od komise a všechno spadá do kompetence naší s tím, že to řekneme sekretariátu, co musí musíme dostat a také jednotliví zpravodajové. Ovšem, s čím, mm, co nám není jasné, jsou nástroje financování. Jestliže s tím budeme souhlasit, tak to znamená, že musíme dělat eh, mnoho kompromisů. Například EIB eh, e může založit eh, pobočky. Stejně tak, jako jsou to třeba i Kajmanské ostrovy, kde si může EIB založit pobočku a tam by mohly plynout také prostředky Evropské unie. Eh, mohly by odstoupit eh, úkoly implementace rozpočtu. Eh, takže to jsou úpravy, které bychom neměli dovolit. Určitě zde potřebujeme určité prvky. Je to velice záležitost ještě eh, tzv. trust funds. Eh, v současné době dáváme hodně prostředků OSN eh, nebo dalším institucím a ti rozdělují potom naše prostředky a pro nás už to není průhledné. My bychom chtěli vědět také, chtěli bychom mít trust funds. To znamená fondy, které, bychom, které by komise spravovala. V současné době je to omezeno na eh, nutné případy nebo nouzové případy eh, pro humanitární účely, pro humanitární nasazení. A myslím si, že eh, kdo implementuje, jak se implementují například trust funds, tak je to zvláštní, že co se týče samotného řízení, tak jsou trust funds velice úžeji pojaty než samotné řízení rozpočtu. Každopádně zde bychom měli něco udělat. A máme velké, nebo předáme ještě pozměňovací návrhy týkající se financování výzkumu protože bychom chtěli právě zamezit ty protiklady eh, v úpravách. Určité úpravy, určitá pravidla bychom chtěli mít jasnější, především právě pro výzkumné instituce a mělo by to být zahrnuto do eh, rozpočtového řádu. Momentálně je to trochu obšírnější záležitost, eh, změna, změny, které předložila komise, tak každopádně eh, prav, budeme mít asi zhruba stejný počet změn. A na předposledním zasedání jsme hovořili také o tom tolerovatelném riziku, potom způsoby řízení, o střední správě a také bychom měli hovořit ještě o nástrojích financování. Co se týče zprávy prostředků, tak zde máme co dočinění s systémem kontroly. Ten se vyznačuje tím, že se zjednodušuje a z, je sjednocen do jednoho kontrolního úřadu. Evropský účetní dvůr k tomu eh, řekl své připomínky. A já ty problémy vidím také. Vidím i otázky, eh, které účetní dvůr položil, ale stejně tak i pracovní skupina rady. Každopádně bychom si měli přesně zvážit, kdo co v tomto systému dělá a jakou má odpovědnost. Stěžení otázkou je, kdo bude akreditovat platební místo. Potom je možné se zeptat, eh, podle jakých kritérií se bude akreditovat a kde v této konstrukci je umístěna komise, protože by neměla být eh, úplně na samém konci, aby potom zmrazovala prostředky. To jsou všechno otázky, kdy v současné době vedeme celou řadu eh, rozhovorů a jednání se zúčastněnými strakta, eh, stranami a stejně tak eh, diskutujeme i se členskými státy. Je mi líto, že podávám zprávu o obrovské stav, stavbě, o obrovském staveništi. Prostě každopádně zde budeme mít nějaký výsledek, nevím, jak to bude ještě vypadat, ale snažíme se postupovat co nejrychleji Ráda bych brzy předložila zprávu, ale obávám se, že čím konkrétnější je ta práce, čím konkrétněji se pracuje na textech, tak tím spíš vidíme ty problémy. To už je vidět nyní. Máme nějakých 50-60 pozměňovacích návrhů, které jsme sepsali. To není problém samotný, ale té skutečně velké části, to znamená, jak vypadají kontrolní systémy sdíleného řízení, eh, co bude mít za úkol nepřímý management, všechny organizace, jak budeme zacházet s agenturami, kterými udělujeme, absolutorujeme. Otázka ohledně finančních nástrojů, kam umístíme trust funds a potom, jakým způsobem to uspořádáme, aby tolerovatelné riziko přineslo nejenom byrokraci, ale ještě dodatečné informace. Čili tyto otázky jsou eh, popředí našeho zájmu a to všechno ostatní je snadněji řešitelné. Děkuji. Eh, Děkuji. A nyní k tomu postupu. Eh, takže zde máme pravidlo 51, eh, kdy oba výbory hlasují společně a to je třeba ještě sformalizovat, ale to je ta pracovní metoda, kterou bychom chtěli použít. Eh, kdo chce slovo, na seznamu mám pana Chaci Marka Kise, paní Ayala Center. Já tady teď se obracím na komisi, dívám se na komisi. Já vím, že Mrs. Van Perten Paradis je, pan, je, Paradis je tady. Chcete něco také říci? Pokud ano, tak můžete. A prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve děkuji eh, kolegyni Gresle, která v pracovní skupině společně s kolegou Riveliny pracuje na tomto obrovském staveništi. Je to strašně moc práce, Nezávidím ti to, Inge, ale vím, že je to v dobrých rukách, alespoň u tebe. U eh, eh, kolegu Rivelinio jsem viděl zřídka, tak, ale eh, do naší pracovní skupiny občas přichází. Samozřejmě to musíme vidět také bez... To není Němec tentokrát, ne, ne. To je ještě složitější, myslím, je to Ital. Takže toto téma bychom měli vidět ve spojení s finančním výhledem. Možná bychom měli eh, uspořádat strategické zasedání jako Kokobu, eh, kde vidíme paralely a mm, komise v, někdy v červnu, v červenci eh, udělá svůj první návrh ohledně finančního výhledu a tam bychom měli vidět paralely a vztahy. Ještě co se týče finančních nástrojů, centrální otázka. Eh, dnes eh, dopoledne jsme již hovořili o EIB, kdy kolega Ody eh, také prezentoval svou zprávu Velice intenzivně jsme o tom diskutovali, jak se například eh, v budoucnu bude zacházet s EIB. A to všechno hraje velkou roli. Měli bychom pracovat velice pečlivě, jestliže EIB dostane vyšší eh, nebo větší roli, aby právě neskončila také na Kajmanských ostrovech. Ale máme zde jedno téma, které by nemělo spadnout pod stůl a to je e, finančně právní kontrola. Myslím, že jsme zde našli konsens. E, ta nová e, výhledová evropská architektura by měla podle toho vypadat. Ústřední otázkou je, je, kdy v tom, že se svými eh, dotacemi se dostáváme úplně na hranici možností a jsme zastaralí. Eh, v podstatě na základě dosavadních řízení a postupů nemůžeme, se nedají dodržovat pravidla na tož, aby se pracovalo efektivně. A aby to bylo konformní s pravidly, to se nedosáhne právě vůbec eh, co se týče EIB, tam to vypadá úplně jinak. Tam musí být v černých číslech a to také má. A je velice efektivní při realizaci projektu. Takže musíme vést zásadní diskuzi. A jsem rád, že kolegyně Gressle se o tom tak intenzivně zmínila. Mám jeden dotaz. Týká se to eh, auditu. V článku 56 v tom dosavadním návrhu je napsáno, možná by na to mohla odpovědět komise, že řeknu to anglicky. geben soll. Also že by mělo existovat eh, nezávislé eh, nezávislý účetní orgán nebo nezávislý kontrolní auditní orgán. Kdo to je? Jsou tím myšleny národní účetní dvory jakožto eh, nezávislé orgány, eh, pak by bylo třeba vysvětlit, eh, zda tyto národní účetní dvory zůstanou volné, svobodné a nezávislé, a nebo mohou provádět něco na základě poručení ze strany Evropského účetního dvora. To by bylo třeba vysvětlit, možná k tomu řekne něco Inge, ale e, spíše komise. Děkuji. Děkuji paní Ayala Center. Děkuji, pane předsedo. E, e, já chci poděkovat paní Gresle za vykonanou práci a i bych ráda, aby vedla dialog s panem Rivelinem, takže aby se o to postarala. Já bych trochu navázala na eh, to, co děláme společně s paní Greslé a s kolegy eh, z rozpočtového výboru. A chtěla bych říct, že tento nový nástroj, mm, mm, který vypadá, že pozitivně otevřený, my jsme to vždycky požadovali, aby chtěli jsme, aby tedy eh, komise předložila právě něco eh, takového, co umožní revidovat všechny ty aspekty, které jsou zastaralé, které to potřebují. Takže to je, myslím, hm, dobrá příležitost, aby ten produkt, který nakonec bude odhlasován zde v parlamentu, tak eh, a což bude tedy společný návrh, návrh obou výborů, tak aby to byl skutečně nástroj pro lepší management ex ante Eh, pro řízení rozpočtu ex ante, které i umožní eh, kontroly ex post. A který, bude to nástroj, který musí být méně nákladný, pokud jde o eh, nároky na systém, na komplexnost, na personální zajištění. Dále je třeba jít cestou zjednodušení pravidel. My to víme, i nám to říkají eh, ti finální příjemci prostředků, stěžují si na komplexnost, složitost toho systému, eh, na ty různé tedy úrovně zprávy a řízení, což také zvyšuje ještě riziko chyb eh, které potom eh, se zjišťují. To ani nemusí být eh, mm, podvod a podobně. Ne, to mohou být eh, mm, čistě chyby vyplývající se složitosti tohoto systému a proto je třeba, abychom vystupovali zde konsistentně, abychom měli konsistentní systém. Například, jak řekla paní Gresle, je třeba i e, zjistit, které jsou ty další nařízení, která jsou ta další nařízení, e, třeba ta nařízení o transevropských sítích a podobně, tedy jaké jsou ty další předpisy, mm, e, které závisí na tom finančním nařízení a které je třeba také upravit, aby byly v souladu, aby byly konsistentní. Třeba tak, abychom byli konsistentní se pravidly členských států, protože finální příjemci často nám říkají, že důvod je, že se tak různě kříží ty eh, různé tedy předpisy o financování a kofinancování a že musí respektovat eh, různé předpisy, často odlišné, eh, odlišná ustanovení a formulace a mm, potom je to těžké v oblasti, mm, kdy, nebo v těch situacích, kdy musí věci zdůvodňovat, protože právě ta komplikovanost je zdrojem chyb. A já trochu, trochu co mě zneklidňuje, je, jak říká paní Gresle, že zde eh, eh, to je ta formulace, kde se eh, mluví o tom semaforu. Ano, to je něco, co je pro občany, aby oni byli schopni identifikovat Eh, tedy které ty oblasti budou předmětem větších kontrol, třeba aby to bylo eh, jasně popsáno, aby eh, to bylo pochopitelné pro ně. A zde my pořád hovoříme o zjednodušování naší externí komunikace, to je nutné, a, ale je třeba, abychom i zjednodušili naši interní komunikaci. A dále pokud jde o ty národní eh, eh, aspekty nebo předpisy. Já souhlasím s prvním návrhem paní zpravodajky. To znamená, že ve státě původu třeba my mm, máme zde kolegu z našeho eh, výboru, pan, tedy našeho pana předsedu, který mm, navrhl takovou mm, vizi, Eh, eh, po vzoru Spojeného království, kde je eh, větší sice autonomie, ale menší autonomie, pokud jde o přijímání předpisů. Třeba je to tam tvrdší, striknější než třeba v jiných zemích, jako ve Španělsku či Německu. A já mm, bych byla ráda, abychom zrevidovali tyto předpisy a abychom rigorozněji potom aplikovali předpisy, protože i e, poslední události nám ukazují, e, e, že jsou zde problémy s těmi národními dasy. To jsme viděli, alespoň u dvou členů. A je třeba tedy, abychom přijali něco, co bude užitečné, to je jasné. A teď pokud jde o ten spor, o tu polemiku, zdali tedy pomoc, dotace, anebo půjčky, Eh, o tom hovořil i pan Chaci Markakis, to také bychom zde měli řešit předem a ne ex post, pak by to bylo komplikovanější a třeba eh, vzhledem k eh, situaci bank a vzhledem k tomu, jak je to všechno obskurní a v jakém marazmu se finanční systémy nacházejí, tak já si myslím, že tady je třeba hm, si dát velký pozor. Dále hm, vztah s EIB, která čím dál více vstupuje do různých sektorů našich společných komunitárních politik, což je pozitivní. E, to znamená, jsou zde větší možnosti financování, ale pozor na to, aby to bylo e, konsistentní s našimi kontrolami. A, aby, a teď pokud jde o ty, e, ta veřejná výběrová řízení, tak, jak říká paní Gressle, zde Mm, ona hovoří o tom, že také bychom měli to také, eh, že bychom měli vylepšit ta kritéria spolu s komisí. A také i otázka DPH, také mm, pokud jde o eh, konsistentnost DPH, velice často je to otázka eh, té oprávněnosti eh, tohoto typu výdaje, tedy výdaje na DPH, eh, protože v některých případech se to bere do úvahy a zcela to potom naruší tu rovnováhu participace účasti na programu na programech. Dále, já chápu záměr eh, komise, která chce vyřešit tu otázku agentur, protože celý ten agenturní balíček je tak komplikovaný, především z pohledu kontrol. Mm, máme jasné příklady ze sektoru dopravy a zde komise chce tedy větší kontrolu nad těmi agenturami, ale to je otázka i politická mm, protože i zde je dost velké riziko a jinak jsem vstřícna eh, návrhům paní zpravodajky. Děkuji. Děkuji velmi, Frau eh, Děkuji vám. Eh, ještě pan Rivelini se již dostavil a navrhuji, abychom nejdříve dali panu, slovo panu Odimu a pak dostanete slovo vy a pak komise. Prosím, pan Ody. Děkuji. Věrným slovkem k Evropské investiční bance protože se eh, se tady vlastně prodloužení diskuse z dopoledne. Já předkládám poznací návrh, který už vlastně odhlasoval Evropský parlament, a totiž, že EU by se stal akcionářem EIB. EIB je mezivládní nástroj, je třeba eh, je dále komunitarizovat a první etapou by bylo, eh, že se EU stane akcionářem. Pan guvernér Maštad je tomu přízemně nakloněn, rada samozřejmě o něco méně, ale parlament ano. Eh, jinak dvě věci k nařízení. Eh, nevím, zda je to to správné místo, nejsem na to takový specialista jako Inge, ale myslím si, že eh, u této logiky dlouhodobých investic, na co naráží náš kontinent, Vidíme, že jsou tady nejrůznější vystoupení ohledně těchto dlouhodobých investic a způsobu financování. Jsou to ty barozové bondy, Junckerové bondy, eurobondy, projektové bondy, bondy, dlhopisy, obligace EIB. Eh, možná v rámci struktury eh, rozpočtu EU e by to mohlo nalézt místo v, v oddíle 3 kapitole 2, kde máme eh, větší kde protože velké dlouhodobé investice eh, se rozpočtově eh, zobrazují poněkud jinak než běžný rozpočet. Dále eh, Lhuta pro absolutorium jsme v lednu 2011 a nyní rozebíráme účetnictví z roku 2009 a budeme v květnu, ne, v dubnu 2001 hlasovat o absolutoriu. Já bych navrhoval, aby parlament se seznámil se zprávou účetního dvora a aby stejně jako u všech struktur na světě eh, v červnu eh, následujícím po zprávě EUD, abychom tedy hlasovali v parlamentu eh, v roce, který následuje po roce, ke kterému se to absolutně vztahuje. Dále, pokud ty, ty výroční účetní uzávěrky, Tady je lhuta 30. termín 30. března, to mi připadá vhodné. Naopak eh, zpráva účetního dvora je, myslím, plánovaná na listopad, to je příliš pozdě. Eh, jsou nám eh, vytýkány mm, nebo jsou změněny rozporné vztahy s komisařem, lhuty například a tak dále. Ale tady jde o stále poslání, stále úkol EUD, takže já nevidím uh, problém. Uh, proč by nám EUD e nemohl sdělit, Eh, sdělit svůj první dojem, co se ještě dozví později v roce, co neví již v lednu. Čili já si myslím, že bychom měli se bavit o lhůtě pro, eh, pro vyslání absolutoria, protože já si myslím, že aktuálně ta lhůta nastavena jako příliš dlouhá. To je zajímavý argument, pane Rivelini. Jsem potěšen, že jste se k nám ještě přidal. Paní Kresle, ta nám řekla první několik slov na úvod k věcem, o kterých jste hovořili již v pracovní skupině, ale dám vám také příležitost ještě k vašemu vyjádření. Prosím. Děkuji, pane předsedo. prvé se musím eh, omluvit. Jsem zpravodajem i ve výboru Envy a teď se tam hlasuje, takže já nemohu být zároveň na dvou výborech. A ještě i potom hned musím spěchat na hlasování, takže já Eh, prostě zrovna náhodou eh, se jedná o těchto dvou mých tématech. Dovolte, abych vyjádřil souhlas s připomínkami pana Odyho, pokud jde o ty lhůty. Eh, kontrola mm, mm, a lhůty pro kontrolu, to je věc důležitá, protože ty kontroly musí být vždy aktuální. Dovolte, abych se však vyjádřil k novému finančnímu nařízení. Zde se hovoří o přímém nepřímém eh, eh, řízení rozpočtu, a to především články 53 a následující mm, mm, nové té úpravy. Tyto dotčené články eh, mají hlavní Eh, charakteristiku a to je plnění rozpočtu, realizace rozpočtu a systémy kontrol a rozdělení úkolů mezi eh, eh, komisí a těmi orgány, které realizují rozpočet a také zde se i rozšiřuje delego, delegování pravomocí na externí orgány. A tady je velice důležité právě to dobře promyslet a říci si první věc, která je pozitivní, určitě pozitivní, a to je eh, snížení práce eh, pro komisi. Určitě to je pozitivní, hm, snížit i vliv parlamentu na eh, rozhodování a především na kontrolu Eh, eh, ale eh, já si myslím, že negativní je to rozhodnutí, že zde nebude jasná definice o těch kontrolních odpovědnostech a jak se za sebou řadí, jak jsou nakonfigurovány. Zde tedy chybí ta účetní transparentnost nebo se zmenšuje. Já si myslím, že je třeba zdůraznit, že návrh komise určitě jde směrem k racionalizaci mm, systému kontroly v zemědělství. Mimo jiné e, návrh komise zjednodušuje i terminologii a určitě to je pozitivní věc. Návrh komise ten vychází z toho orgánu, platebního orgánu certifikačního v oblasti zemědělství a z toho se vytváří teď eh, jeden subjekt, dochází ke splynutí, takže eh, zde mm, jsou to potom ty zprostředkovatelské orgány, které eh, budou mít na starosti všechny ty formality v členských státech a dále se zde navrhuje, že se zavede to eh, prohlášení o věrohodnosti a eh, tedy prohlášení členských států. To zlepšuje způsob eh, rozdělení odpovědností, ale zde potom, jak to bude s těmi orgány, které případně budou zpravovat evropské fondy. Já si myslím, že je třeba zde zdůraznit, že tento návrh eh, v podstatě přebírá různé články toho starého finančního nařízení, článek 54, 53, ty splynuly a ruší se zde eh, i eh, ruší se zde ty stávající způsoby řízení a tento aktuální návrh komise ten hovoří pouze o nepřímém a přímém řízení. To je jediné, a pokud jde o přímé řízení, tak já si myslím, že tady ty způsoby jsou stejné jako to, co jsme měli v minulosti, takže nic se nemění ve srovnání s předchozí verzí finančního nařízení, ale pokud jde však o takzvané nepřímé řízení, tak zde máme tedy různé novinky ale řekněme, že hlavní, nejzajímavější novinka je, že finanční instituce, tedy banky, investiční banky, eh, mohou eh, čerpat nebo využívat prostředky z evropského rozpočtu a eh, investovat je mm, do finančních nástrojů a to především přes EIB a jak některý kolega zde hovořil o té velké novince EIB a to je, že zde eh, parlament eh, eh, nově tedy participuje na EIB a zde si musíme vyjasnit jednu věc a já doufám, že komise nám to objasní. A pokud chceme tedy rozšířit, rozšířit pravomoci takovýchto orgánů, tak Eh, zdá se, že to je vlastně, že jim dáváme úplně zelenou, že si budou moci, jak budou chtít, zpravovat evropské peníze a že všichni dostanou tuto pravomoc, ale především, že to unikne jaksi z pravomoci komise. To je zde zásadní. Hm, to komise by nám tady měla teď vyjasnit, jak to bude eh, v tomto novém eh, nařízení, o kterém budeme hlasovat. Děkuji. Eh, děkuji. Paní Česková, prosím. Pane předsedající, velice děkuji za slovo. A uh, chtěla jsem pohovořit uh, vlastně poprvé dnes, ale trochu jsem si schrnula více věcí. Začnu samozřejmě poděkováním uh, za diskuzi vůbec nad eh, novým finančním nařízením, nad možností vůbec diskutovat eh, nad tím, jak eh, bychom to mohli zlepšit. Zároveň chci poděkovat panu Odimu. byť jsem z jiné frakce, tak musím říci, že s jeho slovy většinou souhlasím A eh, chtěla jsem se vyjádřit ještě <laughs> k tomu eh, dnešnímu, k té dnešní diskuzi, která se vlastně neustále vrací k eh, Evropské investiční bance. Týkala se eurobondů, jak nám potom bylo vysvětleno, což jsem velmi ráda, tak vlastně co je zamýšleno pod eh, slovem projektové bondy. Eh, domnívám se, že eh, všechna tato, no, nebo tyto nové finanční nástroje jsou opravdu pouze na zvážení politickém, jakým způsobem dál Evropská unie chce rozvíjet společný dohled nad eh, všemi orgány, bankovními orgány, včetně Evropské investiční banky. Eh, doufám, že samozřejmě tento výbor v této diskuzi bude pokračovat, ale myslím si, že je to opravdu i otázka jednotlivých členských států a jejich diskuze a ta je velmi zásadní v tomto. Zaznělo zde i eh, to, že by Eh, členské státy mohli být akcionáři v Evropské centrální bance, v Evropské investiční bance a podobně. To jsou pro mě, se přiznám, až nedohlédnutelné struktury, které v současné době si myslím nemají úplně jasná procedurální pravidla a odtud bychom asi měli začít a možná i náš výbor by v tomto měl být tedy velmi nápomocen, věřím tomu, že je. E, plus tedy ještě jedna moje poznámka, která se týká lhůt. Zazněly e, tady e, určité diskuzní příspěvky, které se týkají zkracování lhůt třeba pro udělování absolutoria. Já se přiznám, že jsem ve své soukromé praxi dělala, eh, pracovala tedy asi 12 let eh, i v oblasti účetnictví, auditu a podobných eh, záležitostí. Zároveň jsem měla možnost diskutovat se spoustou voličů v České republice, myslím tím samozřejmě zemi, kde jsem byla zvolena a kde jsou využívány prostředky, finanční prostředky z nejrůznějších eh, fondů. Eh, Lec kdy je velmi obtížné ukončit, eh, uzavřít kompletně auditovanou účetní uzávěrku té soukromé firmě, která je například příjemcem, koncovým příjemcem i do 30. června následujícího roku. Musí se prodlužovat například do podzimu toho následujícího roku. Proto si myslím, tak jak jsem teda zaznamenala diskuzi, omlouvám se, také jsem šla z hlasování z jiného výboru, ale omlouvám se, že jsem možná e, zaznamenala až e, konec diskuze, která se týkala těchto lhůt, ale pokud jsem ji pochopila správně, tak se domnívám, že je zcela normální a v pořádku, že probíráme e, a bavíme se o absolutoriu za rok 2009 až nyní, protože přece předtím musí existovat spoustu jiných uzávěrek na těch nejmenších až postupně středních a dalších fázích a ať už se to týká soukromých podniků nebo měst, obcí, všech příjemců a podobně. Já si myslím, že čím naopak, že čím déle, tím pečlivěji jsme schopní to absolutorium a udělení absolutoria zvážit. Tolik pouze k těm lhůtám a z mojí osobní zkušenosti spíše tedy se soukromoprávní sféry. A to je vše. Děkuji. Děkuji. Nyní se zdá, že eh, zde panuje schoda, eh, co se týče úvah eh, s panem Ody, ale vyplývají z toho opět rozdíly a zase je všechno tam, kde mělo být. Prosím, paní Gresle má ještě jednou slova. Ano, já jsem eh, k tomu tématu EIB chtěla ještě něco říci a výjimečně chci bránit komisi. Nemyslím si, že by komise dělala tu svoji práci tak špatně. To musím říci otevřeně. Především lidé, kteří tady sedí a mají určitý vliv na EIB. A když sem přijdou, prostě se všechny ty delegace jsou tady eh, milí, tak všichni jsou rádi, když jsme venku. A co se týče EIB a potírání chudoby ve třetím světě, tak ty to musí dělat jinak než komise. Eh, my si nemůžeme prostě dovolit žádné chyby. Eh, komise nebude vždycky EIB vždy plnit naše politické cíle a EIB e nemůže také mít žádné další vlivy, ale v nejbližší době se to v komisi také změní protože také statut je, nebo stanovy jsou předmětem rozhodovacího procesu. Co si dovolí EIB? Vy mají prostě po celém světě nemají ani 300 lidí mimo eh, Evropu, čili ve třetích eh, státech. Komise tam má 5000 lidí. Už jenom z hlediska toho personálu, tak eh, musím říct, že ty kontrolní mechanismy nebo možnosti jsou úplně jiné. Takže já říkám, jakou tady máme úlohu. Takže mým úkolem je je prostě e, zúčtovat, vyúčtovat e, daňovému poplatníkovi, kde zůstávají jeho peníze. Eh, stejně tak eh, v tom kontrolním výboru eh, rozpočtu jsem měla určité úkoly Já nevidím, proč bychom zde měli připouštět rizika a ještě schvalovat rizika, která vůbec nemůžeme pokrýt. Takže tak toto nevidím a už ne vůbec v rámci pokroku nebo jménem pokroku. Tady budu ráda staromódní. Mohu radit pouze k opatrnosti a takové to povídání o tom, že eh, v jednom roce máme někde nějakých 50 miliard, tak eh, když někdo udělá takový podvod, tak prostě ten musí být zatčen. A to klasické, eh, ty klasické pyramidy, myslím si, o tom musíme ponechat úplně stranou. Měli bychom udělat reformu, která předpokládá, ukazuje výzvu, ale také jsou zohledněna rizika pro Eh, prostředky, protože jsou to právě prostředky daňových poplatníků. Děkuji. Děkuji eh, za tuto opravdu velmi podrobnou výměnu názoru s mnoha otázkami a dívám se ještě na komisi. Pan Paradis nebo pan von Peter, prosím, kdo by se přihlásil o slovo, nebo oba, prosím. Uh. Děkuji, pane předsedo. Jako první budu hovořit. Já jsem účetním a mám na starosti <laughs> absolutorium a e, pan Parady je ředitelem, který má na starosti revizi finančního nařízení. Ten bude hovořit po mně. Nejprve bych zareagoval na pan, panovi Chaci Marka Kisovi. E, e to je ta otázka na článek 56. Independent Audit Body. Co to znamená nezávislý kontrolní orgán. Ono to je umyslně trochu vágní formulace, protože v řadě členských států ty, to budou právě ty národní kontrolní úřady a v jiných ne. To vůbec nepůjde v jiných, aby to byly ty jejich NKU. A potom, pokud to bude NKU, tak je to orgán nezávislý. A nebo musí plnit eh, pravidla eh, stanovená ve finančním nařízení. Prozatím ty národní kontrolní úřady by hrály roli e, v tom celém kontrolním systému, v tom obecném kontrolním systému ve smyslu finančního nařízení, byly by součástí toho e, systému kontrol a nebyly by tedy nezávislé pro tento konkrétní úkol, ale jinak by zůstaly samozřejmě nezávislými. Ale pokud budou ochotné hrát tuto roli, která Eh, bude zapadat do toho rámce interních kontrol, to znamená, budou auditovat, eh, kontrolovat, budou vydávat prohlášení eh, o platebních agenturách a to pro účel toho, aby ty členské státy mohly vydávat národní prohlášení, tak ano, samozřejmě v tomto úkolu přijdou o svoji nezávislost. A externím auditorem to je ten Evropský účetní dvůr. A na pana Odyho, pokud jde o ten harmonogram, ty lhůty pro absolutorium, 31. březen, no to máme k dispozici pouze provizorní závěrky a my musíme skonsolidovat eh, účetní závěrky všech institucí, které spadají do té konsolidace a 31. Eh, eh, březen to nejde a 31. červenec ano, to již je, jde tedy a před, bude to tedy do belgického národního svátku, který ještě existuje, jako belgičan si to mohu dovolit komentovat, takže ne, 11. červenec to je vlámský národní svátek, ne 21. to je ten frankofonní, takže ano. takže, ale potom 14. to je francouzský státní svátek, takže těch státních svátků je tam spousta. Máme volbu. Jenom bych chtěl k tomu říci, že pokud eh, eh, dnes již máme jasně stanovené harmonogramy pro eh, ty závěrky, pro to účetnictví a mm, Eh, já, mm, mm, takže víceméně víme, kdy budeme mít eh, ty definitivní závěrky, ale eh, představme si tedy, že budeme mít již v červenci výrok účetního dvora s tím, že v srpnu parlament nepracuje, no tak to parlament by musel pracovat rychle a hodně, aby vůbec mohl dospět k tomu absolutoriu v prosinci. Vzhledem k těm dlouhým lhůtám v parlamentu je třeba Eh, vůbec, abychom to všechno zvážili, než se do takovýchto harmonogramů pustíme. Samozřejmě mm, je evidentní, že i komise nebo účetní dvůr eh, eh, také mají samozřejmě zde svoje nějaké výsady, ale pozor na parlamentní lhuty, termíny. Nyní účetní dvůr předkládá zprávu na začátku listopadu a vy hlasujete koncem dubna o absolutoriu. Absolutoriu. To musíte také přehodnotit tedy pokud eh, nech, chcete splnit ne 20. 20. Eh, září, jak se zde navrhuje paní zpravodajka, to ne, to by bylo příliš ambiciozní, ale eh, vy samozřejmě máte tedy svoje výsady tedy v oblasti absolutoria a možná chcete, aby jak si to zapadalo do harmonogramu vašich rozpočtových výsad to nebudu komentovat. A dále eh, naše, na, eh, naše kontrolní eh, předpisy, ustanovení více-méně by měla kopírovat to, co máme v zemědělství, ale hm, hm, tady musíme se podívat, jaký je zde rozdíl s tím, co máme v strukturálních fondech, i když také to dostalo určitých zlepšení. A teď ještě, abych zareagoval na paní Gresle a její poznámky, která mě trochu dojala. Ona řekla, že mm, komise není zábavním parkem, no to ne, my tam trochu pracujeme, já <laughs> musím vás uklidnit a dokonce já pracuji hodně, to není žádný zábavní park, takže pozor na to. Ve finančním nařízení jde komisi o to e, upřesnit, odpovědnost eh, a eh, delegovat pravomoci. Asi jiná formulace není možná než delegování pravomocí. A to z důvodu eh, velikosti příslušných oddělení v komisi to jinak nejde než delegovat. A e, dále ještě e, s vámi nás čekají technická jednání. Já jsem přesvědčen, že si porozumíme a že pochopíme, o co vám jde. Je to určitě legitimní. Takže to všechno vítáme, abychom technicky mohli dobře definovat e, roli, odpovědnost každého subjektu a potom, abychom vylepšili celý ten rámec právě i proto, aby bylo snažší udělovat absolutoria. Pan ředitel, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl možná zareagovat eh, na eh, poznámky paní Gressle, na ty úvodní poznámky, která nám vytkla no, asi správně eh, těch sedm měsíců. My jsme se pokusili předložit tu revizi tedy na tři roky a to jsme předložili tedy v květnu minulého roku a my jsme tam rekodifikovali celou řadu článků, ale vůbec nebylo naším úmyslem omezit právo parlamentu předkládat pozměňovací návrhy. A po dost komplikované právní analýze na konci minulého roku jsme přijali toto nové nařízení, které vlastně slučuje to, co přímo spojuje, dává do jednoho nařízení přímo to, co vyplývá z Lisabonu, tedy ty důsledky Lisabonské smlouvy i mm, mm, tam dává ty eh, různé tedy eh, články, eh, které musely být pozměněny z tohoto titulu a jsou tam ještě naše nové návrhy. Eh, eh, já eh, tedy kvituji s potěšením, že paní Gresle, pan Rivelini, oba výbory chtějí pracovat rychle a teď na pana Chacimarka Kise, který hovoří o tom, jak to propojit se těmi budoucími finančními výhledy. Pro nás je podstatné, abychom se rychle dohodli tedy rychle dohodli s radou a s parlamentem, e, samozřejmě za pomoci komise, abychom se dohodli na těchto nových pravidlech plnění rozpočtu. Proč? Poněvadž právě si přejeme, aby tato hm, e, pravidla byla takovým rámcem potom pro ta sektorová odvětvová pravidla, která se objeví hm, v druhé polovině roku, a to především třeba pravidla v oblasti vědy výzkumu, e, transevropských sítí a tak dále. Takže čím dříve se politicky dohodneme eh, na finančním nařízení, na tom obecném eh, nařízení o plnění rozpočtu, tak tím lépe potom zajistíme to, že to bude v souladu s těmi sektorovými pravidly. Ještě bych k tomu řekl, že zde jsme slyšeli celou řadu otázek. Já se pokusím na některé z nich reagovat. Co je však důležité, je, abychom eh, pracovali se zpravodaji, tak jak jsme již to začali, a eh, paní Gresle a panu Rivelimu předáme všechny dokumenty, které vysvětlují, komentují eh, rozhodnutí komise a i Eh, eh, zde to je asi 100 stránek vysvětlivé komentářů, kde naleznete odpovědi na vaše otazníky. A hm, ty odpovědi, které dnes bych vám mohl dát, již tam jsou. Také připomínám, že to, co bychom mohli udělat eh, v té tříleté revizi, je zjednodušit věci, nalézt pravidla jasná, jednoduchá, která eh, eh, budou směřovat k výsledkům, tak aby příjemci finančních prostředků z evropských fondů, aby mohli participovat na všech programech eh, v naději, že ten benefit, že ten prospěch bude větší než administrativní zátěž. Tedy zjednodušení pravidel, Hodně jsme hovořili o tom tolerovatelném riziku chyb, chybovosti, chyb. Je třeba nalézt rovnováhu mezi kontrolami a těmi náklady navíc, které ty kontroly představují. Eh, eh, musí to být tedy kontroly finančně efektivní. Dále třetí věc, o které někteří z vás hovořili, to je otázka diverzifikace našich způsobu eh, eh, našich postupů. Zde my již delegujeme pravomoci různými způsoby, eh, což je obsaženo v různých opatřeních, třeba jako dohled a ale samozřejmě to můžeme dělat pouze, pokud víme, že ten zmocněnec, ten, kdo je delegován, že to tak bude plnit, že tam budou tedy určité zároky k tomu. A e, tyto e, finanční e, nástroje, jak se říká, to nejsou sice subvence, ale a tak to již existuje tedy v finančním nařízení, ale my zde máme článek 102, to je ten, ten jeden orgán, patební orgán, pardon, článek 120, a to je takový obecný rámec pro tyto finanční nástroje, komise nyní již teď hodně pracuje s těmito finančními nástroji a to je jeden ze způsobů pro to, abychom zajistili větší pákový efekt eh, pro ty eh, eh, malé finanční prostředky, které máme z rozpočtu k dispozici. Především, když vidíme, jaké jsou úmysly některých členských států, co očekávají od budoucích finančních výhledů. A potom další aspekt, o kterém jsme slyšeli tady, a e, paní Gressle to viděla pozitivně, to je e, e, ten evropský transfer, který my zde navrhujeme a pardon, to je ten trust fund, evropský trust fund, který zatím my přispíváme tedy do toho fondu OSN a my chceme mít teď evropský trust fund. Dále i Eh, eh, my jsme hodně o tom, eh, o strukturálních fondech hovořili s členskými státy. Oni říkají, to, co navrhujete, to je revoluce. Ale to podle nás není revoluce, protože vlastně již i se stávajícími strukturami lze dosáhnout stejného výsledku. Tedy stejného výsledku jako ten, který požadujeme v tomto finančním nařízení. Hlavní inovace v tom sdíleném managementu je, že požadujeme eh, po těch, kteří spravují, nakládají z prostředky Unie tak, aby eh, vydali ujištění o řádném nakládání s těmito prostředky, takový, hm, takové tedy ujištění, prohlášení. Eh, a to si myslím, že je pozitivní, aby to prohlášení vydávali ti, kteří nakládají s evropskými prostředky. Dále ještě k, e, eh, k Evropské investiční bance. I, takže samozřejmě je třeba lépe eh, eh, kontrolovat banku, ale tato banka má zvláštní statut vyplývající ze smlouvy o fungování EU. A, a my chceme s bankou více spolupracovat, než je tomu teď. To podle nás je dobré řešení, aby opět eh, ty eh, peníze z rozpočtu měly lepší pákový efekt. Eh, risk Sharing Financing Facility, ten nástroj, který zde byl citován, ten funguje velice dobře. Dokonce i nedávno byl vyhodnocen, hodnocen a my jsme mm, se snažili našim partnerům se kterými spolupracujeme na tomto finančním nařízení, ukázat právě eh, tu, mm, příklad eh, této facility, že to je zdroj inspirace. A eh, v příštích finančních výhledech právě se pokusíme nalézt i jiné možnosti, jiné stejně spolehlivé nástroje, které by nám umožnily více těch finančních prostředků dát jako úvěry nebo půjčky a ne jako dotace eh, i těm malým středním podnikům a eh, vědeckým ústavům a podobně eh, které někdy se pouštějí do rizikových záležitostí příliš. Dále s paní Gresle se sejdeme opět ve čtvrtek a takže ještě zodpovíme na další dotazy. A teď ještě bych řekl, že pokud jde o ten finanční nástroj, o kterém se zde hodně hovořilo, tak zde v našem návrhu se snažíme předkládat opatření, která by, eh, eh, vedla, která by bránila tomu, aby peníze neskončily eh, v nějakých nesprávných kapsách. A mm, zde Chceme, aby samozřejmě všichni respektovali eh, normy, eh, které se vztahují na praní špinavých peněz a boj proti terorismu a to znamená, že mm, eh, to znamená tedy, že se musíme vyhnout těm jurisdikcím státům, které neaplikují naše normy a nespolupracují s námi, tedy, s těmi, tedy vyhnout se těm daňovým rájům, jinými slovy. Takže všichni musí do detailu respektovat naše pravidla a to musíme neustále monitorovat. Já myslím, že vzal, že jsem, zapsal jsem si všechny vaše připomínky, budeme spolupracovat s oběmi zpravodaji, je to teď první debata a doufám, že vám objasníme všechny vaše otázky a že co nejrychleji tedy eh, dojde k přijetí. Děkuji vám. Ještě bych chtěl říct něco, dívám se právě směrem k účetnímu dvoru. Nevím, zda se k tomu chcete ještě vyjádřit. Jestliže ano, prosím. A potom závěrečná poznámka paní Gresle, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vedle mě sedí další členové Evropského účetního dvora. Já si beru slovo proto, že jsme byli několikrát citováni v této diskusi. Skutečně EUD Eh, zaslal eh, dokument eh, se, svým, se svými připomínkami k návrhu komise, k dokumentu komise. Ale to poslední vystoupení pro mne, pro mě zacházelo trošku příliš daleko, pokud to tak smím říci. Finanční nástroje a další aspekty, které byly projednávány, nebyly předmětem eh, nějakých připomínek eh, či nějakého sdělení EUD. My jsme chtěli přispět, eh, pokud jde o návrh nařízení, ale nijak jsme se nevyslovovali k těm aspektům, které byly detailně Eh, uváděny tady, jakože k tomu se EUD staví pozitivně. My nemáme žádné eh, zkušenosti s kontrolami, eh, pokud jde o nové finanční nástroje, které zde byly zmiňovány. Myslím, že máme určitou zkušenost, nikoli formou zvláštní zprávy, ale v podstatě náhodně, když provádíme kontroly, například teď běží kontrola financování malých a středně velkých podniků a víme, že komise má takovou představu, že by se eh, přešlo od grantů více na úvěry. To může být dobrý nápad, ale my, jsme, my v této věci jsme neprovedli žádnou kontrolu, takže jsme ani nevyslovili žádné pozitivní stanovisko k této věci a k těmto případně navrhovaným změnám. Eh, další věc, kterou bych rád zmínil, je myšlenka úplně nových eh, finančních nástrojů mimo, mimo evropské instituce a mimo evropskou státní zprávu. To je nová myšlenka. My v EUD jsme se k tomu, myslím, nějak podrobně nevyjádřili a nemáme žádné zkušenosti z kontrol eh, v této oblasti ale možná také mý kolegové to ještě mohou doplnit. Toto má stručné vystoupení. Děkuji. Paní Gresle. Já, vielen Dank. Děkuji mnohokrát za všechny komentáře. Chtěla jsem pouze říci, že ty dokumenty, o kterých právě byla řeč, byly zaslány také pracovní skupině Eh, je to nějakých takových tisíc až tisíc pětset stran, které jsme rozesílali a potom eh, ty otázky, na něž jsem dostala odpověď, eh, ta vám také všechno rozešleme s tím, že doufám, že budeme dobře vyzbrojeni do rozpravy. Když už tady tak sedíme pěkně pohromadě, tak jsem chtěla položit otázku hlavnímu zprávci. Je, je to pravda, že máme nějaký finanční problém, že komise nevyplácela určité platy? Já jsem slyšela, že platy nebyly vypláceny, proto se ptám. Mě prostě zajímalo, um, kolika uh, osob se to týká. Eh, Děkuji, pane předsedo. Paní Gressle, mohu vás ujistit, že pokud eh, někdo z úředníků nedostal plat, tak to budou vědět úplně všichni. Dobrá, takže tímto uzavíráme bod 12 našeho pořadu jednání a bod 14 to je různé. Hlásí se někdo o slovo k tomu? Ne. Takže tím toto zasedání eh, končím. Další zasedání se koná ve čtvrtek v 9 hodin. A s politováním konstatuji, že Opět eh, budu zasedání řídit, eh, protože kolega je stále nemocný. Uzavírám toto zasedání, uděláme si krátkou přestávku do půl šesté a v půl šesté budeme pokračovat zasedáním koordinátorům za zavřenými dveřmi. Do té doby by měl být sál vyprázdněn. Takže ti, kteří eh, k tomu nepatří,